was 2.56 on that clock. Good morning, colleagues. I'm sorry. Dobré dopoledne, milí kolegové, omlouvám se za pozdější začátek. Sorry. Oh, you wanted to talk to uh, Claudia. Okay, that's fine. Dobře, vy jste se chtěli ještě pobavit, to je také důležité. Pojďme tedy začít. Omlouvám se za spoždění pro začátek. Děkuji vám za trpělivost. My jsme v průběhu tohoto týdne eh, hlasovali EPP, má dneska zasedání v Helsinkách. Eh, příští čtvrtek ve Štrasburku budeme mít krátké hlasování. Omlouvám se, eh, pane Depré, za to, že váš bod tady začneme s lehkým spožděním. Nejprve pořad jednání. Pokud není připomínek, považuji ho eh, za přijatý. Tlumočení je k dispozici kromě chorvačtiny, dánštiny, estonštiny, finštiny, malteš, eh, malčtiny, maďarštiny, litevštiny, řečtiny a tak dále. První bod eh, posílení zabezpečení průkazu totožnosti občanů Unie a dostali jsme 205 pozměňovacích návrhů, včetně stanoviska výboru FAM. A pan Depre měl pět zasedání stínových zpravodajů, to znamená, že se na tom skutečně intenzivně pracuje a já bez dalších eh, řečí předám slovo panu kolegovi Depré. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegům a kolegyním, kteří se vynasnažili, aby se dostavili dnes dopoledne. Připomínám, že cíle tohoto návrhu cílem není nahradit ty eh, průkazy totožnosti národní nějakým evropským průkazem totožnosti. A eh, jde místo toho pouze o posílení těch bezpečnostních prvků dokladů totožnosti a pobytu vydávaných členskými státy. Takže ten cíl je zcela jasný a zřejmý. Chceme podporovat svobodný pohyb občanů a přitom na maximum omezit nebezpečí falsifikace podvodu, scizování identity. Čili 250 různých verzí průkazu totožnosti existuje v současné době v Evropské unii. Tyto doklady totožnosti a pobytu se dosti liší, pokud jde o jejich e, zabezpečení proti padělání. A proto, e, jak navrhla komise, jak navrhují e, také experti, tak by tam měla být podoba tváře a měly tam, by tam být také otisky v jakémsi standardizovaném modelu dokladu totožnosti. A pokud jde o data, která jsou takto citlivá pro občany, tak je naprosto nezbytné, abychom měli veškeré záruky týkající si se e, ochrany osobních údajů těchto osob. Proto navrhuji za prvé dodatečné záruky e, zacházení s údaji, které jsou odebrány zvláště e, dětem nebo zranitelným osobám. Děti by neměly být podporovány, podrobovány této povinnosti až do 12 let věku. Dále otisky prstů, které jsou snímány, mají být uchovávány pouze po nezbytnou e, nutnou dobu předtím, než budou vymazány. A za další, eh, tento návrh nemůže sloužit jako právní základ nebo nemůže představovat ani žádnou eh, celoevropskou Eh, databázy, eh, protože samozřejmě databáze mohou být vytvářeny pouze na základě zákonu členských států a přístup k těmto biometrickým údajům musí být omezen na způsobilé osoby, které jsou zodpovědné za i identifikaci osob. A já navrhuji, aby e-, existovaly i dodatečné záruky, které budou platit po dobu kdy budou členské státy pracovat s eh, vnějšími eh, aktéry s třetími eh, stranami, které jim budou na smlouvy tyto, toto, tyto zadání vypracovávat. Dále je nezbytné zlepšit spolupráci mezi členskými státy, pokud jde o výměnu dešifrovacích klíčů. Jinak lhuty pro uh, implementaci a uznávání, vzájemné uznávání do, dočasných pobytů, po, pobytu a těchto uh, údajů. Sam, samozřejmě předpokládají, že, bude existovat, že budou existovat na, například národní symboly na těchto dokumentech. To jsou všechno věci, o kterých už jsme hovořili v průběhu těch pěti zasedání stínových zpravodajů kdy jsme se snažili zblížit eh, názory a náhledy mezi různými skupinami. A eh, to se konalo a ještě snad bude dál konat ve, v klimatu skvělé spolupráce. A já chci veřejně poděkovat eh, všem kolegům z dalších skupin, včetně sekretariátu našeho výboru. Nemám nejmenších pochybností, že na základě tohoto dialogu a společné vůle brzy dospějeme k dohodě která se bude těšit široké podpoře našeho parlamentu. A já nyní čekám s velkým zájmem na vaše stanoviska. Děkuji. Uh, Děkuji, Gerarde. Nyní dostanou slovo stínoví zpravodajové. Uh, Sylvie Ivon Kaufmann bude zastoupena, jelikož tu není. Děkuji. Já bych eh, chtěl paní Stínovou zpravodajku omluvit. Zde, dnes zde bohužel nemůže být a rád bych tady nadnesl několik jejich myšlenek. Velice děkuji panu zpravodaji, panu Depre za vykonanou práci, za konstruktivní spolupráci a ráda by poukázala na dva body, ke kterým předložila pozměňovací návrhy. Za prvé, předpoklad aby vedle biometrické fotografie tam byly také dva otisky prstů na tom průchazu totožnosti. Tedy se zdá, že ten, ta povinnost otisku prstů je podle paní Kanfarmé závažný zásah do práv občanů a proto by eh, uvá, nebo poukazuje na to pro pro občanů 16 členských států by to bylo něco zcela nového. Tento eh, zákon by se týkal milionů osob. Podle ní je to naprosto nepřiměřené a navíc i hodnocení dopadu eh, to nedokáže nějakým způsob, dobrým způsobem ospravedlnit. Takže to je taky obsahem jeho pozměňovacího návrhu. Podle ní by to mělo být i nadále tak, že členské státy budou sami rozhodovat o tom, jakým způsobem budou toto provádět tedy ona předložila odpovědající pozměňovací návrh, který se také týká ukládání, odebírání odebraných eh, otisků prstů a je to také v souladu s eh, názorem Evropského ochránce údajů. To je jedna věc. Druhá věc se týká těch velice krátkých lhůt pro vypršení pro ty průkazy totožnosti, které neodpovídají bezpeč, bezpečnostním standardům. Tady je ona toho názoru, že by bylo vhodné na to vyhradit delší dobu a rovněž v tomto smyslu předložila pozměňovací návrhy. Jde jí o to, aby tyto průkazy totožnosti si podržely svou platnost až do normálního data vypršení, které na nich uvedeno. Jinak paní Kaufmann děkuje za spolupráci už také nejen panu zpravodaji, ale všem stínovým zpravodajům a zpravodajkám. Děkuji. Děkuji, Josefe. Pan Vestesen je stínovým zpravodajem za EKR. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji, děkuji také kolegům. Rád bych řekl, že pan zpravodaj připravil pracovní dokument. Byl to takový první pokus, jak najít kompromis mezi politickými skupinami. Doposud s těmi jednáními jsem spokojen, byť se musím omluvit, že jsem se neúčastnil zasedání stínových zpravodajů, že jsem byl zastoupen asistentem. Eh, jde o to, abychom tedy Eh, zachovali biometrická data. Oproti tomu, co si myslí eh, jiné politické skupiny pro EKR, je to stěžejní věc. Pokud jde o odebírání otisků prstů, tak se domnívám, že nejlepší pozice by byla taková, eh, že by to platilo 6 let. Budeme mít tak spolehlivá data, otisky prstů budou spolehlivé a také by to bylo tedy v souladu s legislativou a s dohodou, pokud jde o revizi eh, nařízení Eurodac. Eh, další věc, která je důležitá pro EKR, eh, rozhodnutí o vytvoření národních rejstříků o biometrických datech by mělo zůstat v národní kompetenci, ale jak se domnívám, Celkově je ta perspektiva dalších zasedání stínových zpravodajů velmi pozitivní. Doufám, že se nám podaří na těch kompromisech pracovat v konstruktivním duchu. Děkuji a nyní má slovo Sylvie Guillaume. Prosím. No, měla bych otázku na Gerarda Depreho. To je otázka věková. Slyšíme tady v těch vašich návrzích věk 12 let, jestli jsem tomu dobře rozuměla, mluvíme francouzsky, takže a v jiných textech mám pocit, že to není právě tento věk. Takže na základě čeho jsme stanovili tuto eh, hranici limitní 12 let, odpovídá to jiným textům? Eh, Děkuji, Silvi. Dříve než dáme slovo panu zpravodaji, tak eh, se zeptám, jestli se komise chce vyjádřit Monika Mozhamr. Nebo případně někdo jiný, kdo tady zastupuje komisi. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla podobně jako pan zpravodaj zdůraznit cíl tohoto návrhu. Na jednu stranu chceme usnadnit pohyb osob, ale na druhou stranu chceme mít bezpečné eh, průkazy totožnosti a proto tedy komise navrhla, eh, že budou zavedeny otisky prstů. Eh, v analýze dopadů jsme tedy zdůraznili, že je eh, v případě snahy o posílenou bezpečnost potřeba mít otisky prstů. Nicméně tento nástroj není právním základem pro vytvoření databáze otisku prstů pokud by členské státy chtěly mít rejstřík nebo databázi otisku prstů, tak by to vyžadovalo národní vnitrostátní legislativu a takováto legislativa by musela být v souladu eh, s režimem ochrany osobních údajů a eh, musela by být eh, také provedena analýza přiměřenosti. Pokud jde o věkový limit, tak komise navrhuje, aby se otisky prstů eh, snímaly osobám starším 12 let v souladu s nařízením o cestovních dokladech. Eh, někdo chtěl tuto věkovou hranici snížit. My jsme chtěli, aby to u průkazů totožnosti byl stejný věk jako u cestovních dokladů. Tolik na vaši eh, odpověď na vaši otázku. Ráda bych poděkovala eh, stínovým zpravodajům za zasedání, která jsme měli, eh, kde jsme měli možnost vysvětlit technické detaily. Děkuji, děkuji a nyní tady předám zpět slovo panu Depre, aby nám, eh, aby zareagoval na vznesené dotazy. Ano, já vám děkuji, pane předsedo. A děkuji. Také komisi jako děkuji všem kolegům a pokud jde o pozici vyjádřenou panem Weidenholzerem za Sylvie Kaufmann, tak já tuto pozici znám. Je to jeden z základních prvků té debaty, která nás čeká, o které si je nutno rozhodnout, nebo možná o ní rozhodne celý parlament. To znamená, jestli skutečně musíme e, e, mít a jaké údaje k tomu, abychom e, zajistili větší bezpečnost těch Eh, údajů. Konsultovali jsme mnohé experty a ti vysvětlili ty limity. Limity, které stále rostou s tím, jak se vyvíjí technologie. Když je tam pouze jedno zobrazení obličeje, eh, aby to mohlo tedy skutečně zaručit eh, bezpečnost toho dokladu. Bylo prokázáno, že riziko padělání dokladu, který využívá pouze jedno zobrazení obličeje stále roste díky eh, pokrokům v moderních technologiích. Takže kromě tohoto zobrazení obličeje by tam měly být i další údaje. To je nesporné. Ale chápu, že je to samozřejmě ten nejtěžší a nejcitlivější prvek. Pokud jde o lhůtu pro uplatnění, tak já samozřejmě vnímám argumenty paní Kaufmann, které eh, za ní tady sdělil pan Weidenholzer. My jsme samozřejmě otevřeni určitému rozšíření či prodloužení, aby nedošlo k určitému přetížení členských států, které najednou budou čelit milionům žádostí o změnu. A eh, k tomu se vyjádřil také pan Vistisen. Pane Vistisen, pokud jde o vaši žádost aby rozhodnutí na vytvoření databáze zůstalo eh, národní odpovědnosti, pokud je o otisky prstů, tak to je naprosto jasné a jednoznačné. Ten návrh, na kterém pracujeme, nemůže představovat právní základ jako takový pro um, vytváření národních databází, ale členské státy mají i nadále svobodu vytvářet uh, takové databáze s využitím svých uh, právních systémů. Pokud jde o věkovou hranici, jak se na to ptala Sylvie Guillaume, tak komise už eh, zodpověděla tuto otázku, že je to věk, který eh, platí i u pasu. Takže eh, v, v rámci tedy našeho dohodovacího procesu také někdy některé skupiny se domnívají, že věk, od něhož Eh, by měly být snímány otisky prstů už 6 let, někteří si myslí, že 14 let. Takže s ohledem na to, že tu máme precedent pasu a že ty pozice jsou od sebe dost daleko, tak jsem se snažil najít věk, který by byl zdůvodnitelný, protože už existuje precedent a také protože existuje z mého hlediska přijatelný kompromis ve vztahu k těm stávajícím různorodým pozicím. Takže tolik, co jsem k tomu chtěl říct, co jsem přesvědčen, že budeme i nadále pracovat v duchu eh, spolupráce a hledání kompromisu. Takže dospějeme skutečně eh, v, k dohodě co eh, nejrychlejším čase. Děkuji všem kolegům za spolupráci. Děkuji, pane kolego Depré. Hlasování ve výboru Libe bude buď 3. nebo 10. To zatím nebylo tedy pevně stanoveno. Děkuji panu zpravodaji, děkuji také stínovým zpravodajům. Milí kolegové, nyní tedy můžeme postoupit dál. Bod číslo 4. Nyní tedy si vyslechneme prezentaci návrhu stanoviska k zprávě výboru AFKO provádění ustanovení smlouvy týkajících se občanství EU. Eh, zásady a hodnoty, na kterých je Evropská unie založena, jsou obsaženy v článku 2 a 6 eh, smlouvy o fungování Evropské unie. Návrh zprávy eh, se zabývá tím, jestli ustanovení smlouvy o evropském občanství eh, jsou dostatečně účinné a jestli poskytují eh, členským státům a evropským účin, eh, institucím dostatečná doporučení. Paní Anderson ve svém stanovisku zmiňuje některé aspekty, které se týkají evropského občanství jako jsou politická práva. A nyní tedy předám slovo paní Anderson. Takže vzhledem k omezení rozsahu jakéhokoliv stanoviska, jakýkoliv, jakákoliv první verze, eh, samozřejmě může zahrnout jen omezené množství informací a ehm, já samozřejmě nyní bych měl změnit, zlepšit to znění, rozšířit některé body, na základě toho, co řekli někteří další zpravodajové. A samozřejmě vyzývám další poslance, aby se mnou spolupracovali v tomto procesu. Stanovisko bylo dáno k dispozici, ale je to pouze první verze. Takže mé, mou prioritou je pokusit se dospět k ochraně všech práv včetně ekonomických, sociálních, demografických, environmentálních a tak dále. To znamená pro všechny eh, občany daného členského státu, kteří jsou právě těmi hlavními příjemci těchto práv. Eh, chceme posílet, posílit také hlasovací práva a takže potřebujeme další pozměňovací návrhy, abychom zohlednili článek 22 eh, smlouvy fungování Evropské unie a eh, například právo kandidovat ve volbách, ve v evropských volbách. Ehm, to je jedno ze základních práv, jimž mohou evropští občané přispívat ke změnám. A stínoví zpravdavé se mnou budou samozřejmě spolupracovat na potenciálních pozměňovacích návrzích. Je tu samozřejmě důležitá, důležitost také listiny Eh, základních práv. To chceme ještě více posílit. Těch 1,8 milionů evropských občanů eh, na severu, v severním Irsku a společná, eh, to, co řekla společná zpráva britské vlády a Evropské unie z roku 2017, kde se právě zdůrazňuje, že těchto 1,8 milionů lidí by měli mít přístup požívat svá práva bez ohledu na to, kde bydlí. A takže Vzhledem eh, k tomu rozsahu, tak je to tu sformulováno velice stručně, ale eh, odkázali jsme také na nutnost eh, těch demografických práv, to znamená ochrana před diskriminací, podpora rozmanitosti a všude přítomná hrozba Brexitu, jak v kontextu severního Irska, tak i občanů, kteří žijí v Británii. Takže předložíme pozměňovací návrhy, které se týkají klíčových otázek, které mají být eh, řešeny v tom prvním návrhu. Museli jsme to sformulovat velice opatrně v, tom, v té první verzi, ale ještě se k tomu vrátíme a případně to rozšíříme či rozvedeme eh, díky pozměňovacím návrhům. Takže já chci vyzvat všechny poslance, aby navázali eh, na tu naší práci od toho bodu, kde to je, tak aby všichni občané požívali svých práv, požívali veškeré ochrany, která s tímto statutem souvisí, aby zůstaly prioritou našeho projektu. Pozměňovací návrhy musí být předloženy do středy 14. Samozřejmě některé lhuty jsme trochu již eh, propásli, ale měli bychom splnit to, tu prosincovou lhutu, aby to mohlo jít hlasování potom v lednu. Eh, samozřejmě budeme pracovat se sekretariátem abychom eh, postupovali, jak eh, nejrychleji je to jen možné. Došlo ke zrušení jednoho zasedání, právě proto eh, se, jsme se ocitli ve skluzu a jsme tam, kde jsme. Děkuji, Martino. Je, jsou tu někteří stínoví zpravodajové. Pan Vistesen za EKR. Chcete k tomu něco doplnit? Z hlediska EKR je naprosto jasné, že vnímáme občanství Evropské unie jako doplněk národního občanství. A nic víc. Proto si nemyslíme, že bychom měli připisovat jednotlivá práva evropskému občanství. Tak, jak se s tím počítá v tomto návrhu. Eh, volby jsou v národní kompetenci, což by mělo tak zůstat i nadále, včetně evropských voleb, takže předložíme pozměňovací návrh v tomto smyslu. A nemyslím si, že bychom eh, se účastnili hledání kompromisu v této otázce. To myslím, že je poměrně jednoznačné. Ještě někdo další? Chce komise něco říct nikoliv? Možná by bylo dobré říct něco, co by Eh, trošku vyvážilo síly. Já to řeknu velice stručně. Děkuji vám za tuto příležitost se stručně vyjádřit. Jen chci připomenout v tomto kontextu, že komise vydala v průběhu svého mandátu zprávu o občanství a zprávu o pokroku v oblasti práv evropského občanství. Eh, byla to zpráva parlamentu, eh, také také k tomuto tématu a několik dalších iniciativ, jich se podujala komise na pokrok v oblasti občanských práv a komise také předložila tedy balíček z eh, návrhu v zájmu zajištění svobodných spravedlivých voleb v Evropské unii. Pokud jde o práva osob, eh, která patří k menšinám, tak to je samozřejmě jedna z hlavních hodnot Evropské unie, která je vtělena ve smlouvě a v listině základních práv. Nebudu teď zacházet do podrobností, ale mohu případně odpovědět na nějaké další otázky. Pokud jde o volební otázky, tak to samozřejmě spadá do kompetence jednotlivých členských států v souladu s evropským právem a existuje poměrně eh, důležitá judikatura eh, soudního dvora týkající se definice složení um, těch eh, volebních okrsků a tak dále, což je ovšem v kompetenci členských e, států. A tím se dostávám k otázce hlasování na dálku. Jak asi víte, to byl součást návrhu parlamentu, aby se reformovalo evropské volební právo a ten text, který byl schválen nedávno v radě, tak eh, tam tento bod má. Eh, samozřejmě zodpovím jakékoliv podrobnější dotazy. Všichni máme to omezení eh, prostorové nebo na počet slov v návrzích, ale samozřejmě by bylo důležité Eh, odpovědět na to, co vlastně občan, eh, evropské občanství znamená, jaká práva jsou s tím spojena. Myslím, že to už bylo na čase. Martina. Já myslím, že většina kolegů asi souhlasí s tím, že Brexit a nárůst eh, extrémní pravice představují reálnou hmatatelnou hrozbu právě vůči občanství a takže já si myslím, že tento návrh je, má význam, který eh, jde ještě nad rámec toho, co se dělo v eh, nedávné době. A pokud jde eh, samozřejmě o to omezení, tak já žádám všechny kolegy, aby nám pomohli se změnami. Je jasné, že volební právo je v kompetenci členských států, ale máme 22 členských států, kteří, kteří nezbavují Ehm, občanů, kteří nežijí v tomto státě, ehm, práva hlasovat jiné členské státy. Ano. Takže to by se mělo nějakým způsobem minimálně uznat, ehm, nebo mělo by, měli bychom si to být vědomi. Ale jinak samozřejmě uznávám, že je to v působnosti členských států, ale vzhledem k té hrozby se pozice extrémní pravice vůči eh, koncepci občanství jako takové eh, si myslím, že bychom měli věnovat této složce pozornost, kterou si to zaslouží. Děkuji. Cecíle, vy jste stínovou zpravodajkou, ale právě jste dorazila. Chcete k tomu něco doplnit? Možná bychom Cecil dali chvíli na to, aby se usadila, hovoříme právě o těch právech souvisejících s evropským občanstvím. A vy jste s tím zpravodajkou za SAD, takže chcete se k tomu vyjádřit? Děkuji, Claude. Děkuji také mnohokrát kolegyni Anderson za její návrh stanoviska. Ano, evropské občanství je právem a zde jde o toho posílit já si myslím, že je to vhodné, protože to zapojuje občany do integračního postupu a vážím si toho, co říká navrhovatelská stanoviska, například, že se odvalá na článek 2 z EU a článek 22 listiny základních práv. Ráda bych ovšem dodala, že v směrnici Evropské unie se říká, že cizí státní příslušníci, které mají trvalé dlouhodobé povolení k pobytu, mají stejné postavení jako evropští občané. Já také souhlasím s paní navrhovatelkou v tom smyslu, že Evropská unie má kompetenci chránit menšiny. Všichni mají právo hlasovat v evropských volbách a ty státy, které nedrží tyto pravidla, neposkytují toto právo, musí být sankcionovány. Evropská unie má jasnou zásadu, která musí být dodržována ne prostřednictvím voleb a také proto, že je třeba zavádět inkluzivní politiky. A proto já jsem, bych ráda zapracovala odkaz do textu na tuto směrnici, kterou jsem právě uváděla, která eh, dovoluje občanům s dlouholovým pobytem účastnice evropských voleb. Jsme proti jakékoliv diskriminaci na základě jazyka, který lidé používají. A i zde musíme zásadně zasahovat proti takovéto diskriminaci. Předložíme pozměňovací návrhy, které půjdou tímto směrem. Jde o to zachovat práva všech, abychom měli inkluzivní občanství EU, které bude chránit všechny občany. Jak jsem říkala na, vých- na úvod, i ti, kteří mají dlouhodobý dlouhodobé povolení k dlouhodobé pobytu musí být zohledněni přesně podle ducha článku 2 smlouvy. Děkuji. Děkuji, Cecil. A nyní Jin. Jin se také objevila později, takže se jí ptám, jestli se chce vyjádřit. Toto stanovisko je poměrně Eh, zajímavé, budí pozornost, takže chcete se k tomu vyjádřit jako zelená stínová zpravodajka. Eh, děkuji a omlouvám se za to, že jsem přišla pozdě. Ano, my jsme přivítali stanovisko Martiny Andersen a souhlasím eh, s celou řadou věcí, která, které právě řekla Cecílie to znamená vztah k dlouhodobému mm, povolení k pobytu. Je tu pár věcí, které bychom k tomu chtěli doplnit. Za prvé, já si myslím, že Evropská unie by měla začít věnovat pozornost, co se děje s dětmi, jejíž rodiče využívají svých práv na základě smlouvy, protože někdy je velmi těžké eh, tedy získat právo volit eh, ve zemi, eh, kde mají občanství. Eh, někdy je velmi obtížné prokázat eh, své vazby k zemi občanství, pokud žijete v jiné zemi, protože vaši rodiče někde jinde pracují. To znamená, že to je Eh, věc, na kterou bychom se do budoucna měli zaměřit. Další věc se týká eh, práva na rodinný život příslušníků EU, kteří jsou eh, ve svazku s nějakým příslušníkem nečlenské země EU. To znamená, že i na to bychom se měli zaměřit, měli bychom se zaměřit na provádění příslušných pravidel, protože i to omezuje možnost využívat nebo naplňovat práva podle smlouvy. Tak takovýchto lidí. A e, další věc, na kterou bychom rádi upozornili, je potřeba, aby členské státy postupovaly přiměřeně v jakýchkoliv rozhodnutích, která se týkají o, o, o odstranění nebo vykázání některých eh, státních příslušníků jiných zemí. Například to, že je někdo bezdomovec, se využilo jako důvod pro eh, deportaci. To je věc, kterou se právě zabývá Evropský soudní dvůr a je to tedy další téma, které bychom měli mít na eh, paměti. Děkuji. Děkuji za tyto připomínky. Martina tedy eh, naznačila, že kontext občanství je eh, v tuto chvíli velmi zajímavý, ale nepochybně můžeme to stanovisko využít k tomu, že o tom budeme diskutovat eh, v širším konceptu. Dobře, nyní tedy závěrečný dotaz. Já bych se ráda zeptala komise, co si komise myslí o e, zlatých vízech a o e, dopadech jejich zneužívání v oblasti evropského občanství. Jsou to tedy ty věci e, spjaté s praním špinavých peněz a s dalšími finančními záležitostmi, ať už jsou legální nebo nelegální povahy. Já si například vzpomínám, že včera v Monaku byl eh, zatčen ruský občan, rybolovlev, který eh, požádal v roce 2012 o kyperské občanství. Jeho žena a dcera získali malcké občanství v mezidobí a je to člověk, který má hodně peněz, vlastní fotbalový klub, mohl by podporovat uh, nějakou kampaň, uh, podpořit tak například uh, Brexit, to znamená, že by se mohl vměšovat do volebních záležitostí, do možnost nebo do rozhodování evropských občanů. A proto bych se ráda zeptala, jestli tady komise eh, ve světle těchto událostí nebo těchto hrozeb eh, se něčím takovým zabývá. Ano, děkuji, to byl poměrně kreativní komentář. No, I mean, it's, you get your golden visas and everywhere, but you know, I mean that, you know, I mean, you know, that's fair enough. Um, I don't know, I don't know, because I mean, you know, it's kind of in the scope ano, zlatá víza také mohou spadat do oblasti uh, působnosti této zprávy. Chce na to komise odpovědět? Prosím, máte možnost. Golden visa response. Thank you. I will not... Ano, děkuju. Já nebudu odpovídat na veškeré detaily, ale ráda bych se zmínila o zprávě o občanství z loňského roku. Komise se v ní zavázala, že zajistí podstatu evropského občanství eh, příslušné hodnoty a že vytvoří zprávu o eh, tom, o čem se to právě bavíme, to znamená o národních systémech, které tedy poskytují eh, podmínky pro naplňování evropského občanství a že také poskytne členským státům určité vodítko. Eh, komise tedy má v plánu tu zprávu předložit velmi záhy. Ano, děkujeme, děkujeme za to a myslím si, že to, co říkáte, je naprosto jasné. Dobře. Huta pro předkládání pozměňovacích návrhů vyprší 14. listopadu a je nepochybné, že to stanovisko a celé to téma je velmi zajímavé. Eh, děkujeme, Martino, a přejeme vám hodně štěstí při sepisování stanoviska a děkujeme také stínovým zpravodajům, kteří k tomu přispěli. Dobře. Eh, časově jsme na tom velmi dobře. Pan Ungoreanu tu je. To znamená, že se můžeme posunout k bodu číslo 5. Jde o vystoupení komise týkající se e, dvou návrhů e, o dohodě mezi Evropskou uní a Brazilskou federativní republikou. E, jde o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele běžných cestovních pasů a pro držitele diplomatických služebních a úředních cestovních pasů. Takže prosím, pane zpravodaj, máte slovo. Takže jde o dohodu mezi Evropskou unii a Brazílií, o e, zrušení výzvy v oblasti krátkodobých víz a e, držitele běžných e, pasů a diplomatických pasů. Evropské nařízení 610 z roku 2013 Evropského parlamentu a rady zavedlo některé horizontální změny v evropském vízovém AKI a redefinovalo krátkodobý pobyt jako maximálně 90 dní v průběhu jakéhokoliv období 180 dnů. Za těchto okolností je nezbytné, aby obě dohody mezi Evropskou unii a Brazílií zahrnuly tyto nové definice s ohledem na implementaci. Nové definice krátkodobých pobytu. Komise schválila v červenci 2014 doporučení eh, k rozhodnutí rady, které povoluje zahájení jednání pro změnu eh, tohoto zrušení vízové povinnosti mezi Evropskou unii a Brazílií. To eh, rada schválila v říjnu 2014. Po schválení komise zahájila jednání na změnu této dohody o osvobození od eh, vízové povinnosti. Jednání byla dotažena v říjnu 2014 a Rada může schválit tento akt pouze se souhlasem parlamentu. Samozřejmě, že já jako svého zpravodaj doporučuje eh, vyslovení souhlasu s tímto aktem. Prezentace návrhu v výboru se bude konat 3. prosince a lhůta pro pozměňovací návrhy je 6. prosince a na výboru se o tom má hlasovat 10. ledna. A to je z mé strany vše. Děkuji. To bylo eh, velmi, eh, velmi stručné a ucelené. Jsou na to nějaké reakce ze strany komise, prosím? Děkuji. Nemám příliš co dodat. Jen jsem chtěl připomenout, že existují dvě dohody s Brazílií. Jedna se týká běžných pasů, další se týká diplomatických, eh, služebních pasů. A proto máme teď zde ke schválení dvě dohody. A jak řekl pan zpravodaj, mění se tu definice krátkodobého pobytu oproti stávající změní, kdy jsou ty tři měsíce, v jakémkoliv šestiměsíčním období, teď na 90 dní, v jakémkoliv období 180 dní. Chtěl jsem poukázat na to, že tyto dohody s Brazílií víceméně vychází ze stejného přístupu jako šest dalších eh, dohod, které nyní byly schválovány parlamentem, jim se mění eh, z dohody s Antigou Barbudou, Baham, Bahamami, St. Kitts Nevis, Mauriciem a Evropský parlament s, vyslovil svůj souhlas s těmito dohodami. To bylo 23. října. Br, ty brazilské dohody mají úplně stejný přístup, ale trvalo to trochu déle, než se to dostalo před parlament v důsledku určitých eh, průtahů z brazilské strany. A chci ještě jednou zdůraznit, že tyto změny stávajících dohod vstoupí v platnost nebo budou platit teprve od doby, kdy parlament vyjádří souhlas a kdy to bude ratifikováno mimo jiné i Brazílii. Děkuji. A no, chcete ještě něco doplnit? Děkuji nebudu toho říkat příliš mnoho, protože jsou to pouze technické dohody, ale jsem ráda, že byl parlament konzultován pro jednou dříve, než to vstoupilo v platnost. Tak by to mělo být systematicky vždy. Bohužel to tak není. Ale doufám, že k tomu eh, dospějeme, takže toto chci potrhnout pozitivně. Děkuji, Kristýn. Vy jste samozřejmě byla zpravodajkou k těm dalším otázkám. Co, co vy, ano? Já nenamítám nic vůči Brazílii. Naopak je na čase, abychom usnadnili eh, cest, přístup Brazilců do Evropy. Doufám, že má země bude ještě vstřícnější. Také v důsledku nastávajících těžkých politických podmínek v Brazílii s, s nástupem nového prezidenta. Ale má otázka na komisi se týká eh, těch dohod s dalšími státy, St. Kitts a Nevis a tak dále. Týden poté, co OECD zařadila všechny tyto státy na eh, černou listinu států podezřelých právě z takových podobných um, intrik, jako je prodávání zlatých víz a tak dále, různých podezřelých, uh, podezření na praní špinavých peněz promítá se to nějak do eh, posuzování eh, komise, tedy těch, těch dohod, které jsou potom předkládány eh, parlamentem. Myslím, že komise i parlament by to měli vzít na vědomí. Dobrá, děkuji. Ještě ně, na závěr nějaké slovo? Ne, v pořádku. Takže myslím, že to můžeme uzavřít. Děkuji panu Ungueranu. A děkuji vám za vaši práci. Činiči tu je. Můžeme přijít k bodu 7. To je návrh zprávy týkající se nařízení eh, ohledně azylu. Eh, azylovém eh, migračního fondu AMEF. Takže je to změna AMEFu, která umožní členským státům využít zbývající fondy eh, k řešení unijních priorit v oblasti migrace. Tento návrh umožňuje členským státům převádět částky v rámci národních programů prostřednictvím změn národního programu. Koordinátoři se rozhodli, že budou pracovat na tom návrhu pouze v angličtině, protože se muselo jednat rychle, abychom tím umožnili schválení tohoto návrhu do konce roku. A nyní dám slovo pan Činiči, která tu nahrazuje zpravodajku, aby nás seznámila s hlavními prvky. Takže děkuji, Katerino, a dávám vám slovo. Grazie, grazie Claude. Eh, cari Děkuji, Klode, Milí kolegové a milé kolegyně, děkuji mnohokrát za slovo. Zastupuji zde paní Miriam Dali, která je zpravodajka k tomuto tématu. Jde tedy o prostředky, které mají být použity zejména v Itálii a v Řecku. Paní Dali se omlouvá stínovým zpravodajům za to, že zde dnes nemůže být a sama svou zprávu představit, ale bohužel již eh, předtím eh, se zavázala k jiným povinnostem, kterým nyní musí dostat. Jde o změnu stávajícího asilového fondu, zejména o článku 18 příslušného nařízení. Paní Dali je toho názoru, že po migrační krizi v roce 2015 kde byly použity prostředky z fondu AMIF, eh, proto aby se pomohlo osobám, které si které měly nárok na bezhrání ochranu a v tom smyslu, že se tyto osoby přemístily dále z Itálie a z Řecka. Pak šlo také prostředky o Turecko. Národní programy členských států také převáděli částku z formu AMIF a stále zde zbývá ještě 500 milionů. Vše v souladu s příslušnými předpisy, které říkají, že je třeba, aby se tyto peníze utratily do konce roku. V opačném případě budou vráceny členský, respektive v opačném případě nebudou už dispozici členským státům pro jejich národní programy. My samozřejmě chceme, aby tyto prostředky byly vydány v souladu s cíly fondu AMIF a proto je důležité, aby komise přijala technická opatření dle článku 18 příslušného nařízení. Paní Deli říká, že tam musí být naplánováno minimálně 20 pro ty osoby, které požívají mezinárodní ochrany. Paní zpravodajka je také toho názoru, že členské státy, které hodlají přemysťovat osoby, které požívají této ochrany, to mohou. Právě i s ohledem na skutečnost, že v roce 2015 Rada na sebe vzala závazek, že členské státy přijmou určitý počet osob z Itálie a z Řecka. Toto převzetí ovšem nebylo realizováno a číslo komise ukazuje, že jsme velmi vzdáleni číslu, ke kterému se tehdy členské státy zavázaly. Před námi je tedy mnoho práce a je třeba apelovat na členské státy, aby pokračovaly s investicemi v tomto směru, či je navýšili a ty, které takto nečiní, třeba potrestat. Paní zpravodajka je rovněž toho názoru, že je třeba dát prioritu opatřením a akcím, které se snaží rozdělovat odpovědnost vyváženým způsobem mezi všemi členskými státy. Zde je paní Dali toho názoru, či přichází s návrhem, abychom tady naplánovali jistá pevná procenta, tak abychom zajistili, aby minimálně 20 prostředků, které jsou k dispozici, použili k, byly použity k zlepšování společného evropského asilového systému. Jde o podporu řádné integrace osob z třetích zemí. Jako poslední bod by paní Dali ráda zdůraznila, že prostředky, které jsou v dispozici, musí být použity správným způsobem, tak, aby původní eh, oblast použití, tedy to přerozdělení, byla dobře zohledněna. Tady není možné trestat členské státy, které kvóty již splnily. Paní Dali by ráda měla přímo otevřenou spolupráci se stínový zpravodaj, tak abychom mohli tuto zprávu přijmout do konce roku a tak zajistili, že je možné rozdělit prostředky do konce roku. Děkuji. Děkujeme, Katarino, že jste nahradila paní Rally v této velmi důležité věci. Dívám se, kdo ze stínových zpravodajů je tu přítomen. Chce se někdo chopit slova? Kristýn, eh, chcete se chopit slova? Se vyjádřím za paní Dion. Dobrá, máte minutu a půl, prosím. Já bych ráda chtěla omluvit svou kolegyni Jo, ale ona mě poskytla text svého vystoupení a já vám to tedy přednesu. Nejdříve chci poděkovat paní zpravodajce Miriam Dany za zprávu, kterou vypracovala a poskytla nám. Víme, jakou výzvu v sobě obsahují tyto procedury a zejména se nám líbí, že paní zpravodajka navrhuje pozměňovací návrhy. To není pouze technická záležitost, jak to tvrdí komise. Jde zejména o tom, abychom si zeptali, proč tady máme tu zbývající částku, která byla určitě nějak předmístěna níže retu ozero v Řecku a v Itálii. Parlament ve své rezoluci v květnu 2015 dovoluje takovéto přerozdělení navýšení prostředků, ale je e, třeba si říct, že, pokud, e, že by bylo bývalo možné se vyhnout současné situaci. Co se týče parlamentu, tady máme dvě zásadní prvky. Relokalizace z Řecka všech e, osob, které jsou způsobilé, které přišly po březnu 2016, byla tedy takto rozhodnutá, nebylo k tomu přikročeno. Předloužení opatření pro relikozaci je důležité, až do, je třeba to tedy prodloužit až do té doby, kdy bude, přijde reforma Dublinu. Je třeba eh, si uvědomit, že k přemístění těch způsobých osob dosází velice pozdě. Je také důležité, aby nový návrh eh, zohledněno veškeré osoby, které požívají mezinárodní ochranu. Pokud by kritéria způsobily byly méně striktní od roku 2015, dokázali bychom se vyhnout katastrofě humanitární v Řecku, kde žadatelé o azyl byli někteří výjimuti z tohoto mechanismu. Stýkalo se to zejména o osoby, které pocházely z Iránu a z Afghánistánu, což bylo k tomu, že tito lidé byli ve strašlivé situaci. Týkalo se to také mnoho mladistvých bez bez doprovodu. Když by je třeba, abychom aplikovali mechanismus solidarity uvnitř Evropské unie a proto musíme i nadále aplikovat mechanismus přerozdělení žadatelů o asyl, ale i v širší smyslu všech, eh, kteří požívají mezinárodní ochranu. Co se týče tohoto návrhu, tady žádáme, aby bylo zajištěno, že takovéto prostředky mohou být eh, znovu používány pouze těmi členskými státy, které již přemístili žadaté o záliv do svých zemí a ne pouze ze zemí jako Itálie, Řecko, ale také ze zemí jako je Španělsko a Malta, neboť eh, tento návrh má pouze jediný cíl a to je solidarita a proto my nemůžeme akceptovat, aby takovéto peníze se používaly například pro depresivní opatření, jako jsou nucené návraty. Thank you very much, Christine. Let's um, hear Děkujeme, Kristýn. Eh, slovo má komise, prosím. Eh, omlouvám se, doběhl jsem na poslední chvíli, takže eh, ještě zrychleně dýchám, omlouvám se. Děkujeme za tuto zprávu, kterou komise vítá. Rád bych připomněl, jaká je současná jaký je současný legislativní rámec pro to přesídlování. Jak víte, tato rozhodnutí již skončilo, to znamená, že v tuto chvíli už nemáme žádný právní rámec pro povinné přesídlování. Zároveň vy vyjednáváte o reformě dublinského systému. E, to se týká také přesídlení a transferu, ale zatím nebylo nic domluveno. A proto není žádný legislativní rámec, který by se týkal nuceného přesídlení a v tomto, kontek- v tomto kontextu návrh komise eh, umožňuje jednu velmi užitečnou věc a sice i nadále podporovat dobrovolné přesídlování. A proto se domnívám, že je eh, vhodné, abychom tedy tímto způsobem podporovali větší solidaritu. Zároveň jsme si vědomi toho, že tím, že tu není legislativní rámec pro přesídlení, tak počet přesídlení, případu přesídlení nebude velmi vysoký, naopak bude poměrně nízký. A proto jsme si vědomi toho, že bude zároveň velmi důležité, abychom, eh, aby využití těch prostředků bylo co možná nejpružnější a aby je bylo možno využít k různým účelům. Eh, v těch oblastech, kde jsou jasně eh, patrné potřeby, to znamená azyl, integrace. Investice do azylu a integrace jsou také investice do solidarity. A MIF je nástroj, který má vyjadřovat solidaritu směrem eh, k žadatelům o azyl a o mezinárodní ochranu. A to tedy mezi členskými státy a dalšími zúčastněnými stranami. To znamená, že jakákoliv investice v rámci AMIF je také investice do eh, solidarity. My jsme se tady dívali na návrh zprávy a na příspěvky dalších stínových zpravodajů. Komise vítá možnost eh, každý rok podávat zprávu Evropskému parlamentu, pokud jde o využití těchto eh, finančních prostředků. Je to velmi pozitivní věc, Mm, v té zprávě. Komise si také cení eh, těch doplnění v, v bodech odůvodnění, které jsou velmi přínosné. Týká se to především tedy eh, prověření ze strany vnitrostátních parlamentů. Jedna věc eh, se, jednu věc komise Mm, podpořit nemůže. A sice minimální procento pro přesídlení, protože podle našeho názoru by to bylo chápáno jako to, že tedy eh, AMIF eh, využíváme eh, v rámci diskuzí o e, revizi dublinského systému a pokud to tak mohu říct, odpovídalo by to tomu, že v podstatě budeme vyžadovat minimální procento přesídlení nebo nějaké kvóty. Že by to tedy bylo, e, že by to byly ty povinné kvóty, pokud to tak mám říci. A jak víte, to není něco, co by, e, na čem bychom se byli schopni shodnout vzhledem k těm diskuzím, které tedy při, eh, proběhly a které doposud nepřinesly k dublinskému nařízení žádné rozhodnutí. A proto tedy chceme, aby ten návrh měl šanci na schválení a proto chceme zajistit, aby ty, ta procenta nebyla tak přísná. chtěli jsme to tedy říci za komisi a chceme i výbor požádat o to, aby ten, tu zprávu koncipoval tak, aby ten návrh byl e, životaschopný, aby ho bylo možno schválit a proto si myslím, že by nebylo dobré tam zavádět ty, ta minimální procenta nebo minimální počty pro přesídlení. E, to je všechno a já vám děkuji. Děkuji. E, paní Činiči, máte vy nějaké dotazy? Já pár dotazů mám. A nebo to necháme na paní dáli, až bude vhodná doba a vrátí se. Dobře? A nebo na to chcete odpovědět i nyní? Chcete zareagovat na to, co řekla komise? Děkuji. Děkuji mnohokrát, že mi dáváte příležitost eh, se vyjádřit. Ale bylo to zde hezky řečeno, ne, ono to není technické téma, je to velice citlivé téma a proto by bylo velmi vhodné, kdyby se toho ujala kolegyně Dali. Já jí sdělím vše, to, co zde bylo řečeno a ona jistě bude chtít zareagovat a pak samozřejmě budeme pokračovat v práci na témat. A kancelář Miriam je tu, takže tedy její e, e, zaměstnanci, takže Marie Kristýn, chcete případně reagovat? Jenom takové drobné upřesnění, které chci požádat protože já úplně nerozumím pozici komise. Jestli jsem to dobře pochopila, já nejsem samozřejmě stínovou zpravodajkou, ale jestli jsem to dobře pochopila, tak ty pozměňovací návrhy nežádají kvoty, protože tato, eh, pokud jde o tuto debatu, tak eh, já si nemyslím, že by spravodajka, stínoví spravodajové chtěli nějakým způsobem tuto věc měnit, ale je potřeba předložit eh, řešení, to znamená žádat, aby využití toho, té rezervy a aby to bylo možné i pro další země, aspoň na dobrovolném základě. základě. Už nyní to uh, v podstatě tak je, aby se to mohlo vztahovat i tedy eh, ve vztahu na stávající vývoj migrační situace, tak víme, že se to posunulo, že už to není Řecko, ale spíše Itálie a Španělsko. Takže nejde o kvóty. Takže si myslím, že to zatím neodpovídá uh, realitě, aspoň tolik je uh, reakce z mé strany. Katrina, do you come in now then, please? In effetti devo dire eh, che è con le stesse perplessità che sono state qui. Kolegyně, zde poprosila jste objasnění, ale jsem si vyslechla také komisi a domnívám se, že paní Dali rozhodně eh, tady se k tomu bude muset vrátit, aby dosáhla vyššího stupně objasnění. To, co zde bylo nadneseno eh, ze strany komise, skutečně jaksi neodpovídá pravděpodobně požadovkům na vydávání prostředků z asilového fondu. Děkuji. Ano, bylo by dobré, kdyby tady to bylo nějak jasně řečeno, ale ty peníze, aby šly na uh, ehm, e, přemysťování, to myslím, že je velice důležité, aby to bylo nějakým způsobem v těch pozměňovacích návrzích, takže myslím, že to Marie Kristýn řekla jasně. A vy samozřejmě, Katrin, se nelehké pozici, protože tady nahrazujete pouze zpravodajku, takže můžete, můžete jí to ovšem předat. A já jsem si jist, že ona k tomu bude příznivě nakloněna. Komise nám naslouchá. Takže děkuji Marie Kristýn a děkuji vám. Lhůta pro pozměňovací návrh je 12. listopadu. Děkuji. Je skvělé, že jste tady nahradila zpravodajku. A nyní musíme udělat pauzu, nebo je pan zpravodaj už na cestě. Takže pokud je o ten poslední bod, tak eh, pan Terika Bras je na cestě. Takže uděláme pauzu. Takže znovu v 10, začne v 10.30? 10.30. to je poslední bod, který nás čeká. Děkuji vám za vaši schovývalost. Okay, thank you very much, colleagues, and thank you, Mr. Terry Carbris, um, for, um, for getting here. Takže kolegové, děkuji, že jste se dostavili. Máte naprostou pravdu. Bylo to 10.40, takže žádný problém, ale prostě někdy se to stane, někdy se stane, že člověk postupuje rychleji. A děkuji vám za vaši přítomnost a všem kolegům, kteří zůstali. Dostáváme se k závěrečnému bodu našeho pořadu jednání, bod 8, čili návrh eh, eh, eh, pana Terry Cabrase. Vycházíme z toho, že samozřejmě jsme komunitou zákonu a naše hodnoty jsou samotným základem naší existence a to zahrnuje i právní stát. To je jakousi předběžnou podmínkou Eh, důvěry v to, že jsou práva v členských státech chráněna. Náš výbor věnuje tomuto tématu obzvláštní pozornost, eh, pokud jde tedy o právní stát a ochranu a prosazování evropských hodnot. Takže je to opravdu velice zajímavé stanovisko, které tu dnes probíráme. Takže pane Tarika Brasi, pokud už jste chytil dech, tak děkuji, že jste se dostavil Prosím, seznamte nás s vaším návrhem. Děkuji. Děkuji za vaše pochopení, děkuji i kolegům. Takže ten, tento nástroj, který máme v rukou, to je úplná novinka evropských výdajů a může to být uplatnitelné tedy na základě návrhu komise, to znamená rozpočtové výdaje, ale také i až za rámec období 2020. Vítám návrh komise aktivační opatření v případě, že e, ohrožen, e, ohrožen právní stát. To je něco, co vrací důvěryhodnost našemu projektu. Musíme zajistit, aby tyto potenciální postihy a sankce nezasáhly přímo občany. Chci poděkovat eh, zpravodajům výboru pro rozpočet a rozpočtovou kontrolu za to, že jste zohlednili žádost Líbe o, o rozšíření té lhuty, protože tento návrh eh, si zasluhuje pečlivé zvážení, vzhledem k tomu, že je inovativní jak z hlediska obsahu, tak i formy. Teď, když se zaměřím eh, právě na tu obsahovou stránku články 2 a 3, kde má Libe sdílenou pravomoc, my bychom si přáli, místo toho, abychom hovořili o, o právním státu, tak horizontální eh, pozměňovací návrh unijní hodnoty, aby byly zajištěny unijní, unijní hodnoty v článku 2. Dále definice těch nedostatků, pokud jde o unijní hodnoty, tak tam máme následující přístup jakákoliv situace, kde hrozí systémové ohrožení hodnot Evropské unie, nebo kdy jsou lidské hodnoty přímo či nepřímo podkopávány systematickým způsobem, ať už v důsledku dopadů praktik eh, určitých neaktivity či aktivity veřejných orgánů, nebo v důsledku různých dalších aktivit či opatření či absence opatření veřejných orgánů, což může pak vést k podkopání jednoho nebo několika prvků, které mají dopad na právní stát a unijní hodnoty. Takže tolik náš návrh. Mělo by to být řečeno konkrétně. článku 3. Tam jsou tři situace, kde by měly být přijata, měla být přijata konkrétní opatření. Jednak eh, komise aktivuje ten eh, rámec pro právní stát, třetina členských států, Evropský parlament nebo komise, komise předloží zdůvodněné stanovisko eh, radě v souladu s článkem 7,1 s tím, že existuje jasné riziko závažného porušení hodnot, na které odkazuje článek 2. Za třetí, třetina členských států či komise předloží zdůvodněné stanovisko Evropské radě v souladu s článkem 7.2 smlouvy, jímž se má určit eh, závažné a eh, trvalé porušení těchto hodnot ze strany členského státu, těch hodnot, které jsou v článku 2. Ten předchozí návrh hovořil o vážném porušení a tento hovoří o závažném, ale také eh, porušení, ale také porušení trvalejšího charakteru. A dále při posouzení těchto nedostatků a na základě tohoto posouzení, tak přitom bude tedy komisi pomáhat reprezentativní eh, panel nezávislých odborníků na demokracii, právní stát a základní, základní práva. Bude to takovýto odborný panel a já doufám, že se nám dostane asistence a e, dobré vůle ze strany našich kolegů k tomuto textu, který je opravdu zásadního významu. Děkuji vám. Pane Terika Brasi, jde o důležité téma. Je to stanovisko k něčemu, co je velice aktuální. Máme k tomu pravidlo 54. Takže zasedání stínových zpravodajů a tak dále. Já vám za to děkuji je tu něco od stínového zpravodaje EPP, který se nemohl dostavit, ale vám to eh, přečtu, nebo případně nám předtím ještě slovo dalším stínovým zpravodajům. Paní Cíl za SAD. Eh, grazie, Claude. Ringrazio... Děkuji, Claude. A děkuji také autorovi stanoviska za jeho text. Je to určeno výborům pro rozpočet a pro kontrolu rozpočtu. Už jsme s panem zpravodajem měli první výměnu názorů a jsme si zajedno, pokud jde o význam hodnot, které eh, tedy Evropská unie stělesňuje. Dodržování a respekt vůči těmto hodnotám musí být zaručen a to ve všech politikách Evropské unie, včetně politiky rozpočtové. Dodržování základních hodnot je nezbytnou podmínkou, pro dobré a bezchybné na eh, provádění evropského rozpočtu. Pan zpravodaj tady vybízí k tomu, abychom tyto hodnoty chránili. Eh, jde o ochranu práv občanů, patří sem i práva menšin, eh, svoboda demokracie a právní stát. A to znamená, že ty nedostatky, které jsou tu vyjmenovány, se vztahují na všechny oblast, eh, situace, kdy eh, tedy vznikají rizika. Mně připadá být zajímavé, jaký postup eh, tady pan zpravodaj navrhuje. Jde například o to, že by se zřídil panel pro demokracii a právní stát. Slyšeli jsme jaké návrhy v tomto smyslu už zazněly. Je to velmi zajímavé a já za naši frakci SAD předložím pozměňovací návrhy, tak abych jeho stanovisko ještě dále prohloubila a podpořila. Děkuji. Děkuji a nyní pan Jurek za EKR. Děkuji. Podle zásadu právního státu nemůže být eh, vyčínáno osobě i instituci, že porušila právo, pokud eh, proti nebylo zjištěno v rámci legálního procesu, že se něco takového stalo. V civilizované společnosti není žaloba totéž jakožto prokázání viny. A do té doby, než byla vina prokázána, platí presumpce neviny. Tato demokracie musí chránit jak svobodu vyjádření, svobodu projevu, tak eh, se musí i bránit vnucování nějaké, nějakého názoru či mínění. Ale bohužel s tím máme dočinění, když je tady politika, která nemá právní mandát. Článek 2 smlouvy, a zde cituji, článek 2. Evropská unie ty hodnoty jsou společné. To jsou společné hodnoty státu a nejsou to hodnoty, které Evropské unii dává Evropský parlament i nějaký, či nějaký jiný orgán. Není náhodou, že dnes hovoříme o tomto návrhu rozpočtových sankcí pro země, které jsou z politického hlediska kritizovány. Nyní den poté, co na bruselských ulicích byla nastartována ostudná kampaň proti Maďarsku panem Verhofstadtem. Tato kampaň uráží milio, milioně maďarských občanů, kteří ve volbách podpořili současnou vládu. Tato kampaň uráží uh, vnuky a děti lidí, kteří eh, se účastnili povstání v roce 56. Takovýto politici jako pan Ferhovstad, těm je třeba neustále připomínat, že Evropská unie není jejich majetkem. Evropská unie je unie našich všech států a není to unie jeho ideologie či ideologie někoho jiného. Právě jednání jako jednání pana Ferhovstata jsou důvodem toho, co říká Viktor Orbán, že nadchází doba neliberální demokracie. Právě takovéto nápady, jako trestat rozpočtově země, které jsou v menšině, to přesně ukazují tyto nové postliberální tendence. Jistě si všichni vzpomínáme na to, co řekla paní Sophie Intfeld na adresu Maďarska. Ona tehdy vyčítala Barozově komisi, že je příliš legalistická a tehdy vyjádřila naději, že nová komise by mohla být, mít, mít více odvahy a být méně legalistická. My ovšem nyní vidíme, že bohužel ta odvaha se spíše opírá právě o legalistické názory a smýšlení. Evropská unie by proto měla zavrhnout takovéto nápady na rozpočtové sankce a to, co možná nejrychleji. Děkuji. Barbara Spinelli je stínovou zpravodajkou za GUE. Prosím, Barbaro. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala panu zpravodaji, panu Terry Kabrasovi, za tento text. Je to téma, které budí velký zájem. Dovolte mi, abych nejprve stručně řekla něco k původnímu návrhu komise. Domnívám se, že Respekt vůči právnímu státu vyžaduje také existenci kontrolních nástrojů a eventuálních sankcí. A musí se to opírat o takové principy, jako je transparentnost, vyváženost, neutralita. Nesmí to být žádným způsobem ovlivněno stranickou příslušností, politizací. Návrh nařízení chce dosáhnout pravého opaku. A já chápu také kritiku Evropského účetního dvora. Ta kritika hovoří o nejrůznějších bodech, například o selektivním přístupu, který komise uplatňuje, pokud jde o klasifikaci různých nedostatků nebo porušování pravidel. To se týká tedy celkového postupu. Parlament je odsuzován k roli pasivního nečinného pozorovatele. Já se domnívám, že potřebujeme velmi kvalitní zhodnocení té situace a musíme především analyzovat dopad opatření, která byla určena pro konečné e, příjemce, to znamená pro občanskou společnost a pro občany. Účetní dvůr dospěl k závěru, že tu chybí původní analýza dopadů a že tu také chybí eh, konzultace nebo dohoda se všemi zúčastněnými stranami. Já si myslím, že bychom te, ten návrh tedy měli ještě dále rozpracovat jiným způsobem. Eh, ten Návrh pana kolegy Terika Brase považuji za velmi dobrý, navazuje na návrh komise a zasazuje ho do kontextu těch principů, o kterých jsem hovořila, to znamená, že se snaží ho odpolitizovat. V poslední fázi naší práce bych ráda vyjádřila určitý zmatek nebo určité zmatení tváří v tvář tomu hlavnímu bodu tohoto stanoviska. Jde o to, že koncept právního státu je nahrazen e, poměrně abstraktním pojmem e, příslušnosti e, k Unii nebo unijními hodnotami. Já si myslím, že právní stát a základní práva jsou naprosto jasně definované pojmy, jsou jasně definovány jak v evropském, tak v mezinárodním kontextu. Například Benátská komise sestavila eh, kontrolní seznam kritérií právního státu. My jsme zvolili abstraktní pojem eh, unijní hodnoty, který není takto konkrétní. Pojmy jako základní práva a právní stát jsou eh, jasně definovány a mají přímý dopad na soudnictví eh, a vymahatelnost práv. Oproti tomu je velmi nejisté, zda pojem unijní hodnoty, union values, jsou stejně tak vymahatelné v rámci soudnictví. Myslím si, že eh, to nemůže být považováno za právní základ při schvalování legislativy, ale jak chcete, můžeme o tom dále diskutovat. Ano, to bylo zajímavé, já děkuji vám, Barbaro. A Bohužel celá EPP je dneska pryč. Není tu ani pan Radev. a pan Radev mi předal poměrně dlouhý příspěvek, který mám přečíst. Já si nemyslím, že má smysl eh, tady číst eh, příspěvky od eh, kolegů, kteří tu nejsou. Já tedy udělám to, že řeknu, že se k tomu stavěl poměrně negativně eh, a také vám to tedy, eh, vám jako zpravodaji a eh, stínovým zpravodajům sdělil. To, co napsal, by trvalo zhruba sedm minut, ale já to číst nebudu. Příští, příště tedy to bude moci říci sám. V každém případě to rozeslal všem stínovým zpravodajům, takže uvidíte, jak se k tomu EPP staví. Hlásí se ještě někdo další v této věci? Pokud ne, tak dáme slovo komisi. Ano, prosím, komise. Děkuji, pane předsedo. Rád bych krátce zareagoval na některé komentáře a vítám také to, že jste se shodli na prodloužení eh, lhuty pro eh, předkládání pozměňovacích návrhů. Hlavním cílem našeho návrhu je ochrana rozpočtu a proto se opíráme o článek 3.2 smlouvy. To je základ pro finanční nařízení a pro všechna horizontální pravidla, která se týkají vynakládání prostředků z evropského rozpočtu. Rád bych se tedy zaměřil na oblast působnosti, protože názory na toto téma se v tomto výboru, jak je vidět, eh, liší. My se domníváme, že by bychom se měli zaměřovat na právní stát, protože právní stát je jasný koncept, který je definován v článku 2 našeho návrhu. Obsahuje to princip legality, zákonnosti, transparentnosti, eh, ne, ne, eh, své volnosti a tak dále. To znamená, že je tu celá řada jasně daných zásad a my to musíme jasně prokázat. Musíme prokázat, že se jedná o všeobecné nedostatky, že to nejsou eh, dílčí ojedinělé případy, ale musíme prokázat také to, že to má nějaký dopad na vynakládání prostředků z evropského eh, rozpočtu. Proto je tu tedy eh, vyžadována zásada přiměřenosti. Musí to být tedy přiměřené z hlediska dopadu na evropský rozpočet. A rád bych v této souvislosti zdůraznil, že se nejedná o sankci, ale že se jedná o podmínku o poskytnutí prostředků z evropského rozpočtu, protože to je zároveň vstupní podmínka pro e, řádné hospodaření. Pokud v nějakém členském státě budou všeobecné nedostatky v určité oblasti, e, Eh, které, která je tedy zmíněna v článku 3, to znamená nedostatečná eh, soudní ochrana, eh, systematické ignorování různých podvodů, tak v takovém případě nemáme jistotu, že evropské prostředky jsou vynakládány řádným způsobem. A to je vlastní podstata našeho návrhu myšlenka, že by tady mohla být nějaká všeobecná eh, podmíněnost pro vynakládání evropských prostředků, není nová. Eh, potvrdil i Evropský soudní dvůr. Máme tu různé procesy, různé cíly, cíle, například článek 7, o kterém tu již byla řeč. A to znamená, že musí být splněny všechny podmínky. Eh, o to v tomto, v tomto návrhu jde. Je to jiný proces. My nechceme chránit právní stát jako takový, ale chceme chránit evropský rozpočet. A jde nám o to, není to sankce. Opět eh, zdůrazňuji, že se jedná o vstupní podmínku, o základní podmínku. Myslím si, že tady nedochází k překrývání s článkem 7. Snažíme se tedy, aby eh, smyslem tohoto návrhu byla řádná finanční zpráva, řádné hospodaření. Bylo navr- navrženo, že bychom měli tady použít panel expertů nebo že bychom měli zavést nějaký proces na podporu eh, závěru v tomto procesu. Komise se domnívá, že tu jsou dostupné zdroje, to znamená eh, Benátská úmluva nebo Evropský soud pro lidská práva a celá řada dalších expertů eh, a komise se jich vždy může dotázat, zda v dotyčném že tady dochází k těm nedostatkům, pokud by měla nějaké uh, problémy v tom procesu. Byla zdůrazněna potřeba depol- depolitizace diskuze a nestranosti. My se domníváme, že proces, který navrhla komise, uh, umožňuje takovýto nestraný přístup protože budeme mít možnost se podívat na veškeré argumenty, které přeložily členské státy a jako vždy budeme mít možnost k tomu přijmout e, odůvodněné rozhodnutí. To znamená, že pokud dospějeme k závěru, že nejsme stejného názoru jako členský stát, tak budeme muset naši pozici zdůvodnit. A tento návrh radě a rozhodnutí radě, rady je navíc e, kontrolován e, Evropským soudním dvorem. To znamená, že je tu zaručena kontrola ze strany Evropského soudního dvora. Máme tedy jisté politické hodnocení a to tedy e, funguje i v případě makroekonomické podmíněnosti, pokud jde o monitoring a o nedostatek předchozích konzultací. Ten návrh se nespadl z nebe. My jsme o něm diskutovali, jak na úrovni členských států, tak také reagujeme na žádosti parlamentu, což bylo, který se k tomu vyjádřil v řadě usnesení. To znamená, že se domníváme, že ten návrh je velmi aktuální a e, že tedy přichází v pravý čas. Děkuji. Přesně. Jste teď ukázal, jak významné to je. To je vlastně klasické, že jsme žádáni podle pravidla 54 o nějaký příspěvek k něčemu, co bude tak zásadní z hlediska toho, jak budeme postupovat potom v oblasti právního státu a jeho vymáhání. A komise říká, že to je předběžná podmínka. A pak veškerý ten důraz na to, co by se dělo dál, ale v konečném důsledku naše role podle pravidla 54 je přinést k tomu konkrétní perspektivu Libé, což bude samozřejmě politi- z politického hlediska možná dost e, nabité, napjaté. Nemůžeme samozřejmě podceňovat rozdíly názorové, ale je důležité, abychom e, měli dobrou komunikaci mezi našimi zpravodajem a stínovými zpravodaji. Jak se správně řekla, není to nic úplně nového. Je to probíráno už určitou dobu, ale má to podstatné dopady. Takže hodně štěstí všem dalším volebním období ohledně toho, jak se to vyvine. Děkuji kolegové, že jste se dostavili. To bylo, to byl poslední bod Děkuji panu Terika Brasovi, panu zpravodaji, stínovým zpravodajům. Je důležité, abychom byli schopni to probrat tak, jak si to, na, si to náleží. 14. listopadu máme lhutu pro pozměňovací návrhy. Děkuji za kvalitní rozpravu. Děkuji komisi. A příští zasedání se bude konat 15. listopadu 8.30 ve čtvrtek. A pak se sejdeme 19. Děkuji. Užijte si víkend.